roku 2009 jsme spolu podepsali dohodu o spolupráci a je pro mě velikým potěšením, že mohu přivítat, že mohu přivítat členy indonéského parlamentu. Další bod na našem programu jsou informace. Pan Mike Natras opustil řady EFD a 23 června se stane nezařazeným poslancem. Co se týče kompetentních úřadů